Eštonová bude s vámi o tom diskutovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, za vedení této i všech dalších eh, diskuzí eh, během